Podle pořadu jednání nyní prohlášení místo předsedkyně komise Vysoké zástupkyně EU pro politiku bezpečnosti a zahraniční věci o Sudánu a Jižním Sudánu a pan Píbalk si zastupuje, takže mu již nyní děkuji. Máte slovo, pane komisaři, máte slovo jménem Evropské komise. Paní předsedající, vážení poslanci Evropského parlamentu, šestileté přechodné období podle globální mírové dohody skončí asi za měsíc. Je to historická chvíle pro Sudán a skutečně pro celý africký kontinent. Lidé Jižního Sudánu dlouho čekali na tuto chvíli, když nezávislost, bude nezávislost jejich země vyhlášeno 9. července. Evropská unie bude zastoupena na obřadech Dne nezávislosti. Vysok, vysokou jako zástupkyní pro vnější vztahy. Po referendu na počátku tohoto roku jsme uvítali skvělou práci, kterou strany konfliktu odvedly při organizaci referenda. Vítali jsme prohlášení prezidenta Bašira, že Severní Sudán bude první zemí, která uzná nezávislý Jižní Sudán. Avšak pozitivní dynamika po referendu se zmizela a existují znepokojivé informace o tom, že může dojít k další vojenské konfrontaci mezi Severním a Jižním Sudánem. My jsme jednali v Radě pro zahraniční otázky v dubnu a květnu a budeme o tom opět jednat na Radě pro zahraniční věci v červnu. Jako zástup, zástupce pro Vysoký zástup, vysoká zástupkyně pro vnější vztahy představí globální strategii pro Sudán. Soustředí se na nezávislý Jižní Sudán, ale také na konstruktivní kontakty se Severním Sudánem, včetně přechodné oblasti Darfur a Východ a budeme svědky nejen vytvářením nového státu, ale vlastně dvou nových států. A globální přístup bude politickou strategií, bude to politický dokument, který bude hovořit o všech eh, směrech naší politiky vůči Sudánu. Hlavním cílem EU je podporovat mír mezi oběma státy a demokratizaci a prosperitu v obou státech. Chceme mít před sebou koexistenci dvou životaschopných států, jakožto dobrých sousedů, kteří budou sdílet společnou hranici a výměnu zboží, kapitálu. Jižní Sudán bude potřebovat veškerou naši pozornost, pokud je o stabilizaci státních institucí, vytváření těchto institucí a dlouhodobý vývoj. A naším hlavním zájmem je zamezit neúspěchu tohoto státu. V naší strategii se budeme zabývat celou řadou důležitých prvků. Budeme umocňovat naší přítomnost vytvořením delegace v Džubě, budeme iniciovat globální politický dialog, budeme stabilizovat Jižní Sudán skrze konkrétní kroky a nástroje, včetně kroků nástroje stability a společné bezpečnostní a zahraniční politiky. Evropská unie alokovala 200 milionů euro pro Jižní Sudán. Tedy naše obálka celkově je nyní 300 milionů euro. Spolupracujeme s členskými státy na společném programovacím postupu, abychom maximalizovali dopad v terénu a současně budeme pokračovat humanitární pomoci a také budeme zajišťovat, aby obchod byl součástí tohoto balíčku. Severní Sudán utrpí určité ztráty, ale musíme podpořit reformní prvky na severu, podporovat politický dialog a posílit eh, naše úsilí, posílit naše snahy v oblasti lidských práv. A budeme pokračovat v politickém dialogu s vládou v Chartumu. Moje nedávná návštěva měla naznačit zapojení Evropské unie a zajištění pozitivní reakce Chartumu na referendum. Jsme velmi znepokojeni nedávným násilím a vojenskou okupací města Abie. Je to jasné porušení globálních mírových dohod. Vyzýváme strany, aby se zdrželi jakýchkoliv dalších provokací a aby vyjednali podmínky pro dlouhodobou mírovou koexistenci mezi obyvateli, kteří, obýv, kteří jsou v okolí města Abiej. Opoziční politici, novináři a demonstranti by měli být ochráněni a jedna ze zásad bylo vytvoření demokratické veřejné zprávy, úcta k diverzitě a úcta k základním svobodám. Chceme, aby základní svobody byly dodržovány a aby demokracie byla uznávána na severu i na jihu Sudánu. Zmíním i Darfur. Evropská unie je znepokojena trvajícím násilím v Darfuru, které vede k přemístění obyvatelstva a do, závažnému dopadu na humanitární operace. Ale jsou i pozitivní zprávy. Tři evropští občané, kteří byli rukojmými po dobu několika měsíců, budou propuštěni. Ale víme, že situace v Darfuru byla, je znepokojivá. Musíme i nadále podporovat snahy o dosažení spravedlivého míru v Darfuru, snažit se zajistit pozitivní výsledek mírových jednání a zajistit podmínky v terénu proto, aby zde byl zahájen politický proces v Darfuru. Vítáme konferenci z účastních stran v Doha. Poskytne možnosti pro tento vývoj směřující k trvalému míru v Darfuru. Závěrem chci také zmínit spravedlnost. Trvalý mír v Darfuru nemůže být dosažen bez spravedlnosti a usmíření. Beztrestnost musí skončit. Rada opakovaně připomněla povinnost vlády Sudánu plně spolupracovat s Mezinárodním trestním tribunálem podle usnes, rezoluce 1593 Rady bezpečnosti OSN. Lidé si zaslouží, aby dosáhli toho, po čem dlouho touží trvalého míru a spravedlnosti. Děkuji, pane komisaři, a nyní dám slovo jménem politických skupin, nejdříve paní Nedelšivy na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Musím říct, že během referenda o sebeurčení Jižního Sudánu mě eh, velmi oslovilo to nadšení, radost eh, a eh, to, jak lidé byli, byli spokojeni. Oni poprvé měli pocit, že po 20 letech války to, co říkají, bude vyslyšeno. Ty Sudánce není možno zklamat, ale zároveň zároveň není možno zapomínat na obyvatele severu. V demokratickém elánu, který byl e, vlastně determinován výsledky referenda, ovšem musí být jednání co nejtransparentnější, tak aby E, byly zajištěny dobré vztahy mezi oběma státy a také dobré vztahy mezinárodního společenství s těmito oběma státy. E, průchodnost a stabilita severu a jihu jsou zásadní. I nevyřešené otázky musí být nakonec vyřešeny. Teď hovořím o problému s občanstvím, s rozdělením dluhu a se příjmy za naftu a také je tady otázka nevyznačených hranic. Na druhé straně referenda v regionu Abej jižní Jižního Kordofánu a na Modrém Nilu se musí také konat. Situace v Abieji je velice zásadní a znepokojivá. Tam není možno nechat věci běžet tak, aby šest let jednání vyznělo marně. Eh, to by také spochybnilo nezávislost Jižního Sudánu a celý region by se znovu odstnul eh, v chaosu. Zároveň je třeba myslet i na Darfur. Je třeba eh, uplatňovat závěry z konference v Doha, jak jste řekl, pane komisaři, a také je tady otázka humanitární pomoci a bezpečnosti perso Eh, nálu různých institucí. Je třeba, aby tady byly ukončena eh, ty eh, akty násilí a aby byla nastavena dobrá spolupráce mezi oběma státy. Je třeba, aby toto pokračovalo, aby tyto dvě země se staly opravdu projekty rozvoje pro občany. Jde o jejich život, o politický pluralismus, o e, zasazování se za platnost e, lidských práv. Děkuji paní Nedolčeva, na řadě je paní De Kaiser. E, Jižní Sudan našel svou nezávislost a důstojným způsobem se ty věci započaly. Já jsem Eh, si připravila tříminutový projev, pane komisaři, a eh, musím říct, že teď si kladu vůbec otázku, zdali mluvit, musím eh, vám složit kompliment. Musíme být hrdí na to, jak Evropská unie v tomto směru jednala a já opravdu držím maximálně palce sudánskému lidu, aby dosáhli i dalších úspěchů. Vy jste se teď zmínil o těch několika základních otázkách, o otázce Eh, aby, eh, která stále ještě není vyřešena, o politických rozhodnutích, které je třeba učinit, ať už se jedná o občanství, dluhy, eh, příjmy z ropy a tak dále. Ale hovořil jste především o to, co chcete dělat v rámci rozvoje a humanitární pomoci, o tom, že tady musí dostat Eh, své místo spravedlnost a že nemůžeme obcházet Mezinárodní eh, soud, eh, takže jste řekl to vše, co je zásadní. Dovolte ještě pár připomínek. Ohledně rozvoje a humanitární pomoci je pravda, že na jihu Sudánu vlastně všechno teprve musí být uděláno a že zároveň musí být rozvíjen sever a nemůže být izolován, protože tady je třeba si uvědomit, že v této části není vlastně nic, žádná infrastruktura, žádná ekonomika, netýká žádné školy a nemocnice. Pokud nechceme, aby toto eh, obyvatelstvo bylo zklamáno nezávislostí, tak rozvoj a humanitární pomoc tam musí eh, dále proudit a to si musíme zapsat. Eh, teď otázka lidských práv, práv žen, politického pluralismu. I na jihu je poligamie, tam se kupují ženy za dobytek, jsou tam ženy, které jejichž práva jsou znevažována, e, dětská práva rovněž a e, není tam vlastně kultura pluralismu, politického pluralismu, ale zároveň je tady, e, jsou tady úžasné možnosti. Já jsem se setkala s volební komisí na jihu země i na severu. Oni chtějí jít cestou vytváření právních nástrojů, chtějí mít ústavu, říkají, budeme mít peníze, o to nic, ale buďte nám na blízku, pomáhejte nám. A já myslím, pane komisaři, že vy jste na tu tuto eh, žádost eh, také reagoval pozitivně a eh, paní Žorževa, která tam byla v minulosti a paní vysoká představitelka, která se tam také dostala při prohlášení nezávislosti. To jsou všechno důležité věci. My prostě nemůžeme mít jenom jednorázové akce. Musíme zajistit postupné kroky, následné kroky a já musím říct, že poté, co jsem vás vyslechla, jsem svůj text úplně proměnila zmínila, chci vám poděkovat. E, neříkám to často, neříkám to vždycky, ale je opravdu dobré mít e, možnost být hrdý na Evropskou unii, zvlášť především v této době. Děkuji paní Dekejzer a na řadě je pan Weigl na dvě minuty. Na Spoštování gospod komisář. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, 9. července bude prohlášena nezávislost Jižního Sudánu a bude uzavřena další kapitola po kolonialismu. Po rozhodnutí v referendu doufáme, že také v Jižním Sudánu budou problémy řešeny mírovým způsobem a doufáme, že se vyhneme zde nepokojům mezi oběma státy a také, že, se, že zabráníme migraci kvůli ropě. Tyto obě dvě části země jsou vyloženě chudé země. OSN, Africká unie a také Evropská unie musí se hrát důležitou roli při konsolidaci obou dvou zemí a také musí zabezpečit budování pluralistického státu. To bude největší výzva v době, kdy velké části této země budou opět oživeny. V současné době se nalézáme na rozhraní. Veškeré snahy zatím ještě nebyly ukončeny. Jsme blíže krizi než k míru. A také v Darfuru nadále pokračuje krize a zde musíme pomáhat. Je třeba prodloužit misi OMIS Eh, vlády v Chartumu a v Džubě musí vědět, že musí také přivítat mírové snahy. Na, no nyní pan Deva. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Pan komisař Píbak má pravdu. Máme před sebou velkou výzvu před EU. Já jako zpravodaj nedávné zprávy musím říci, že toto je mimořádná příležitost, tak abychom ovlivnili mírovou eh, budování kapacity v Jižním Sudánu, jehož nezávislost bude vyhlášena 9. července. Tady máme velké suroviny, ale je tady velká také eh, úmrtnost eh, malých dětí ještě než se dostanou do školy. Také zde se rozdávají potraviny, eh, ale tyto potraviny mají být rozdávány, ale nejsou spíše prodávány. Tady také není vybudovaná žádná státní infrastruktura, kterou vyžaduje existence moderního státu. Potřebují dobrou správu, právní stát, transparentnost, potřebují naše eh, eh, expertizu jako partnerů. My také jim musíme expertizy nabídnout. A nyní paní Sargentini, tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych chtěla přibít, neboť jestliže se obyvatelstvo dokáže rozhodnout pro vlastní nezávislost, pak je to pěkná věc a musí to dít. To nepříjemné na tom je, že Jižní Sudán má jisté dědictví z minulosti. A jestliže bychom nyní chtěli připít, pak nyní konstatujeme, že to neodpovídá situaci, v jaké se Sudan nyní nalézá. Abej má velké problémy. Jižní Sudán řekl, ano, my se nenecháme vyprovokovat a proto se vzdali a beje, ale jak dlouho to tak zůstane? My jako eh, Evropská unie jsme přihlíželi a tato situace nebyla v referendu vyřešena. To je víceméně recept na novou válku že opětovně jednotky OSN musí být vyslány do země, aby se postarali o klid a mír, to musíme akceptovat. Ale daleko komplikovanější je to, co chceme opravdu pojmenovat jménem. Říkáme skutečně, že Jižní Sudán by chtěl ovlivnit Eh, referendum tím, že řeknou, že eh, pastýři mají být také započítáni. To, byla, to byl návrh Severního Sudánu, ale Jižní Sudán také řekl, že je počítat nebude, protože tam nežijí trvale. Tady jsou problémy, které nadále existují. Jestliže se chce stát Jižní Sudán řádným stádem, pak mají také nárok na odpuštění dluhů. Dluhů, které byly udělány dělány režimem v Chartumu. Nedá se nyní říci, že lidé na jihu měli z těchto dluhů profit. A druhá otázka je, jak se budeme stavět k surovinám v Jižním Sudánu. Je Jižní Sudán Eh, také součástí transparentní iniciativy těžebního průmyslu, pak by příjmy z těžby surovin měly jít ve prospěch obyvatel. A o to bychom se měli zasazovat, nebo jediná věc, která tady pomůže, je evropská pomoc oběma státům a to by byl o čestný obchod a čestné investice, které musíme uh, rozvíjet. My se všichni díváme s obavami na další vývoj situace a já velice doufám, že si budeme moci v budoucnosti připít na nezávislost Sudánu. A nyní paní Cimr my všichni s velkými obavami se díváme na tento regiony eh, světa a my víme, že nebezpečí občanské války ještě není zažehnáno. Také celá situace je velice zranitelná, to vidíme na příkladu ABA. Eh, vypuknutý konflikt je dramatický, severní Sudán obsadil svou armádou a Je, jsou zde desetitisíce uprchlíků a my jako EU musíme konkrétně pomáhat. My musíme poskytovat potravinovou a humanitární pomoc uprchlíkům a také musíme dát k dispozici další zdroje. Bez této eskalace konfliktu konfliktu v Jižním Sudánu již závislí 40 obyvatel na potravinové pomoci. A e, Jižní Sudán je jednou z nejchudších zemí na světě a jestliže chceme, aby zde se splnily e, cíle tisíciletí, potom 200 milionů euro, e, které poskytuje rada, musí být poskytnuty obyvatel. My, považa, my požadujeme, aby severní jednotky se stáhly z Jižního Sudánu a to okamžitě. Také z hlediska prodloužení mandátu OSN, tak tady také požadujeme, aby byly vyhodnoceny i problémy, které vznikly například v Kongu. Současné usnesení neobsahuje prověření dluhu a to je nám velice líto, že to nebylo. Děkuji vám, paní Cimer, a nyní pan Belder. Děkuji, paní předsedkyně. Dvě věci bych chtěl předložit zástupci komise pokud je o situaci v Jižním Sudánu. Myslím, že soudské úřady by se měly, sudánské úřady by se měly zasadit o propuštění pana Saláha, který byl zatčen v Darfuru. Byl podle našich informací mučen a je někde v Chartumu. Je třeba, aby zasáhla Evropská unie. Druhá věc, co se týče oblasti konfliktu a zejména oblasti Abie hrozí zhoršení situace a musí být vyvinut diplomatický tlak na režim pana Bašíra. Konstatujeme, že tento tlak je špatně koordinovaný. Mezinárodní společenství, včetně Evropské unie, po okupaci Abie budí dojem beztrestnosti pro pana Bašíra. Musíme eh, pokračovat v tlaku a musíme tlačit na tento režim. A nyní za další řečníky má slovo pan Mauro na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři. Chtěl bych eh, se inspirovat vaším pragmatickým postojem a předložit vám dvě doporučení. Pokusím se zhodnotit paní de Kaiser v poslední době, která sledovala referendum a myslím, že odvedla velmi cenou práci z naše instituce. Odkazuje na specifickou otázku Nebyl jsem překvapen, že po výsledku referenda nastala další chvíle, kdy sudánské úřady v oblasti Abie projevují neústupnost. Je to součást politiky Chartumu stop and go. Schválíme určité řešení, potom všechno smažeme postojem, který nakonec byl příčinou katastrofy v Jižním Sudánu. My jsme vytvořili ve službě pro vnější akci strukturu, která řeší humanitární situace a krize. A tato struktura by měla být nasazena, aby je nyní, ne až dojde ke skutečné katastrofě. Máme důvěryhodnou strukturu, která se osvědčila při krizi v Libii a myslím, že tato Struktura má být eh, nyní připravena, měla by připravit eh, příslušný plán, aby mohla jednat, abychom dali na srozuměnou, jaká může být cena zahraniční politiky Evropské unie, abychom společně tedy dospěli k optimálnímu výsledku. Vždy se říká, že Čína sehrává velkou úlohu v Sudánu a hovoří se o hrozbě Číny. Myslím, že bychom měli mít eh, přednostní blízké vztahy s Čínou, abychom mohli být schopni odhalit také, zda jsou schopni řešit otázku lidských práv. Slovo má paní Gomez na minutu 30. Musíte stále tlačit na vládu Sudánu, aby se stáhli, aby je řešení problému, aby je, je velmi naléhavé, abychom zabránili eskalaci konfliktu mezi Sudánem a Jižním Sudánem, což by ohrozilo mírový proces po referendu z posledního ledna. Výstřely na helikoptery OSN od milic byly zbabělým skutkem a je to stejně neomluvitelné jako kroky Chartumu, který se odmítá stáhnout po 9. červenci. Je to nezbytné sledovat jednotlivé strany a zabránit šíření konfliktu, zajistit mírový přechod k nezávislosti v Jižním Sudánu, také vyžaduje, aby boj proti beztrestnosti byl na samém vrcholu programu EU pro obě tyto země a pro jejich sousedy, kteří se zaplétají do situace je třeba zabránit dohodám s prezidentem Bašírem výměnou za zapomnění na to, že by byl se svými pomocníky předveden před Mezinárodní trestní tribunál za zločiny proti lidskosti, které spáchal proti sudánskému lidu v Darfuru. Děkuji. Slovo má pan Gerens na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Nedávno referendum o nezávislosti v Jižním Sudánu zahuje novou éru, pokud je o řešení nového státu, což v minulosti bylo vnitřní záležitostí Sudánu, je díky vytváření nového nezávislého státu mezinárodní kauzou. A veškeré vztahy s Kartumem se staví mezinárodní záležitostí a spadají do kompetence mezinárodního práva. Vítáme způsob, jak jednotlivé subjekty se vyrovnávají se svými úkoly. Je třeba zmínit z tohoto hlediska největší bezprostřední výzvy, na které bude nově vytvořený stát narážet. A tady jde o zprostředkování vedené prezidentem Beckem z Jižní Afriky a také naší zástupkyni Rosalind Barson v Jižním Sudánu. Připojení se nového státu k dohodám z Kotonu otvírá nové možnosti spolupráce. Pro rozvoj těchto toto spolupráce s Evropskou unii myslím, že je to nezbytnost a měli bychom udělat všechno pro to, aby došlo k rychlé ratifikaci s tímto výhledem. Za třetí, nutnost rozvíjet schopnosti řešit obrovské problémy, kterým je vystaven nový stát, který je velmi zranitelný. A i zde mezinárodní společenství je osloveno. Za čtvrté, nezbytnost přispět k rozvoji severu, na který nesmíme zapomínat, a který má připravovat novou ústavu. Bezpečnostní situace konečně, která je v Darfuru dramatická a jednostranná snaha vlády uspořádat eh, referendum 1. července 2017 o statutu Darfuru. A tím končím osobní nasazení vašeho komisaře v rozvoji v této klíčové fázi, který dobře pochopil, že to je klíčová fáze pro Jižní Sudán a je to také zkouška postoje Evropské unie a nejen Evropské unie. Děkuji, pane Gerenci. Slovo má nyní pan Van Dalen na minutu. Pane Paní předsedkyně, slavný den 9. července se přibližuje. Jižní Sudán se stane oficiálně nezávislým státem. Je to národ, který eh, brání velké hodnoty křesťanské, ale zároveň je také tvrdě zkoušený. Eh, prezident Omar Bashir nemá jistě v úmyslu eh, pustit to, co má v v rukou a začal vyhánět lidi z Je tady skutečně eh, prováděna etnická čistka a eh, země již není, be, eh, není o nic bezpečnější. Paní Ashton podporuje samozřejmě i politiku obrany a ochrany lidských práv a e, také jasně e, ohledně Benghaziho e, řekla, co je třeba. Obdobně je třeba jednat i s prezidentem Bašírem. Děkuji. Na řadě je paní Lozing na minutu a půl. V únoru také jsme měli v tomto parlamentu velké naděje, ale také jsme tady měli starosti o budoucnosti Sudánu. Bylo jasné, že lidé v Sudánu mají před sebou velké problémy a potřebují podporu. A opět je Sudán ve světle ramp. A to se týká nevyřešených problémů s nezávislostí Jižního Sudánu. A tyto problémy není eh, možné řešit zbraněmi. A právě proto vítám dohodu mezi severním a jižním Sudánem pro demilitarizovanou zónu na hranici. Tak také mise OSN může přinést více starostí než úspěchů. Podívejme se na Kongo. A e, především se musíme zaměřit na zájmy lidí na severu i na jihu. A to se týká materiální i diplomatické pomoci. Je třeba zastavit veškeré dodávky zbraní a my také požadujeme eh, ukončení veškerých misí. A nyní paní Strifle dvě minuty. Merci. Eh. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, kolegyně, kolegové, Samozřejmě si můžeme jenom blahopřát k tomu, jak mírumilovně a důvěryhodně proběhlo referendum v lednu ohledně rozdělení země. 9. červenec bude dne vyhlášení t- nezávislosti samostatného státu, ale jsou tady obrovské výzvy, otázka společných eh, hranic, region Abiejí a zdroje ropy. Eh, humanitární potřeby jsou obrovské. Hlavní výzvy je, eh, jsou bezpečnost a E, také přístup e, občanů a obyvatel obecně k zdrojům humanitární pomoci tu je třeba zachovat. Musíme být velice obezřetní, sledovat situaci, která je již teď dramatická, ale mohla by se ještě zhoršit a stát se skutečnou hrozbou pro region. E, pro region. Zároveň humanitární a rozvojová pomoc poskytovaná Sudánu musí být, musí být koordinovány Teď samozřejmě státní struktury jsou ještě velice slabé a humanitární krize bude pokračovat. Rozvojová pomoc tak musí podpořit státní struktury a umožnit obyvatelstvu eh, přístupu k těm základním službám, které zatím poskytují mezinárodní síly a nevládní organizace. Jižní Sudán a aby ji nás nemohou ještě odvádět od situace v Darfuru, který je vnímán jako nejhorší krize e, ve světě. Tam všichni závisejí ještě na vnější pomoci a dovolte, abych tady vyzdvihla vysoce práci komisaře Píbalsa, který je skutečně, e, která je skutečně mimořádná. Pan Hovit na minutu 30. Já bych dnes odpoledne chtěl zdůraznit, že Evropská unie musí pomoct Jižnímu Sudánu při demokratizaci a vytváření institucí. Toto je země, která má jeden z nejnižších ukazatelů ohledně vzdělanosti eh, na světě. Eh, nesmíme zapomínat na dohodu z Kotonu, na přístup k finančním prostředkům Unie. Eh, unie může být hrdá na to, že přispěla k velice mírumilovné otevřenému a, e, o, e, a e, důvěryhodnému referendu, a tady skládám hold kolegyni de Kaiser, musí být Unie i aktivní při vytváření dalších kroků, konkrétně sepisování ústavy a zajišťování nekorupčního prostředí. Severní Sudán tam samozřejmě eh, i nadále zůstávají v platnosti různé závazky. Eh, je tady ještě eh, otázka okolních oblastí Darfuru. Chtěl bych se zeptat pana Píbalse, aby nám vysvětlil, co dělá Evropská unie proti zhoršování dodržování lidských práv, konkrétně Aju Abdullah, eh, který byl arbitrárně zavčen a zbyt. Eh, musím říct, že jsem byl velice rád, že jsem se v tomto tisíciletí eh, setkal eh, nebo byl účasten hlášení prvního svobodného státu v východním Timoru a teď je tady tato další možnost. Umožněme Sudáncům, aby žili v míru a aby žili v prosperitě. Už trpěli dost dlouho. Děkuji, pane Hovite. Na řadě je pan Rinaldi na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Je obtížné eh, doprovázet ty poslední kroky eh, před zrodem eh, nového státu. Je třeba samozřejmě mít na zřeteli mír, ale zároveň jsou tady různé důležité prvky toho globální eh, dohody a vojenské aktivity Chartumu v oblasti Abiejí. To zdá se trochu pochybňují ty dohody, které které byly, eh, kterých bylo dosaženo a také ústavu toho nového státu, který bude vyhlášen 9. července. Eh, jsou tady provokace, ale eh, není možné opomíjet ty hlavní cíle, důvěryhodnou ústavu a rozvoj lidu, který z 90% žije pod úrovní hranice svobody. Tato populace potřebuje zahraniční investice, které budou transparentní transparentní a nebudou to investice eh, firm, které budou chtít pouze těžit eh, na eh, tomto území. Jinak se stane Sudán dalším E, další nebezpečnou oblastí. Pan Tanok, děkuji paní e, předsedkyně. Musím říct, že tady vzniká nový africký stát. Evropská unie správně podpořila tento proces, ale tři následující měsíce budou zásadní. Jižní Sudan se musí mít možnost postavit, vytvořit ze sebe opravdu průchodný stát. E, je tady určitý záporný vztah k severu, ale je třeba si uvědomit, že ty ukazatele třeba co se týče zdravotní péče a tak dále, jsou jedny z nejnižších na světě. Země je zcela závislá na vývoz, vývozu nafty. Jižní a, e, Sudán potřebuje i politickou podporu Evropské unie. Eh, rozporovaná oblast Abiyej eh, a to, co tam dělá prezident Bashir, ukazuje, že tento muž se nesmířil plně s rozdělením země. Je třeba, aby Jižní Sudán byl opravdu eh, prvním státem, který také uzná samostatný stát Somálska. Na řadě je pan Androakis na jednu minutu. Děkuji eh, paní předsedkyně, ty eh, střety v Abeji, který, kterým nedávno došlo, ukazují, jak obtížná je situace po referendu. Eh, vidíme znova, že prostě mír Eh, a eh, válka jsou tady velmi úzce propojeny. Je tady i určitá eh, konkurence mezi silami na místě a obtížně se konflikty řeší. Zlato, měď a uran Eh, které jsou, eh, aby k dispozici byly využívány a zneužívány různými imperialistickými silami v posledních 30 eh, letech. NATO či Evropská unie nebudou samozřejmě aktivně tady zúčastněny, ty mají do starosti v Libii, ale je třeba přijmout všechny kroky pro to, aby se tady nevytvářela další napětí mezi jihem a severem. Je třeba třeba se vyhnout válce. Pouze tímto způsobem se Sudánci stanou e, pány svého vlastního osudu. Děkuji, pan Celer, na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové. Já jsem byl pozorovatel voleb a zažil jsem referendum o nezávislosti. Velký dojem na mě udělala rozhodnost Sudánců na jihu o tom, že hodlají v budoucnosti rozhodovat o svém osudu sami a považovali to také za osvobození z otroctví také jsou nyní eh, desetitisíce jižních sudánců zpět ze severního Sudánu. A oni chtějí žít především v míru a eh, protože mají za sebou opravdu dlouhé boje, při kterých přišlo mnoho milionů lidí o život. 9. července se stane Jižní Suda nezávislým státem. Startovací podmínky jsou velmi špatné. 70 eh, lidí jsou pastýři, 80 jsou negramotné a další vojenský konflikt eh, se nastění zmiňuje u Abie. Také rivality mezi kmeny v Jižním Sudánu jsou stále větší a již bylo také řečeno, že již tisíc lidí od ledna přišlo o život. V Sudánu byla vždy těžká situace a je možné také, že Jižní Sudán bude mít nyní těžkou existenci. Toto souvisí také s bývalým kolonialismem v této oblasti. Zde se musí prokázat, že dokážeme Sudánu pomoci. Jde také nejenom o peníze, ale také o podporu občanské společnosti. Musíme jednat s vedoucími kmenů, tak, aby nesklamali naděje svých vlastních obyvatel. Děkuji vám, pane Zelere, a nyní paní Kretu jedna minuta. Děkuji vám, děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, za více než měsíc prohlásí Jižní Sudan svou nezávislost po referendu v lednu. Referendum však nevyřešilo veškeré problémy v oblasti hranic a rozdělení příjmů ze surovin. Nadále zde existuje konflikt a právě proto musíme jako EU zintenzivnit naše diplomatické úsilí. Je důležité, abychom zde byli dobře vidět Situace se zostřila, mnoho osob je na útěku a máme před sebou humanitární krizi. Děkuji vám za to, že jste hovořili o mírových jednotkách v této oblasti. Včera vydala OSN prohlášení, kde se hovořilo o neúspěšnosti eh, jednotek OSN. Děkuji vám, paní Kretu, a nyní paní Desarne. Děkuji vám, paní předsedkyně. Před několika týdny à la frontière entre le nord et le sud du Soudan allait être mise en place. vděli jsme tedy že pokud bude odchod rychlý, tak návrat je vždy mnohem pomalejší a je to vždy zdrojem humanitárního neklidu a sociálních eh, problémů. Proto vám navrhuji, aby Evropská unie vytvořila v co nejkratší době dozorovou misi podle vzoru toho, co jsme udělali na Balkánu. A tato mise by mohla spolupracovat s Africkou unii a také s některými třetími státy. A není o fámách, o případné možném etnickém, etnických čistkách. Kdyby se něco takového ukázalo, je třeba, aby Evropská unie a mezinárodní společenství jednali velmi rychle, protože drama bývalé Jugoslavie se nesmí opakovat. Děkuji vám. Děkuji, paní Desarné. Slovo má pan Preda na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Řada z nás vítá výsledky referenda o nezávislosti Jižního Sudánu, jakož i výhled na vytvoření 54. státu na africké půdě. Ale to, co nastala nyní, je studená sprcha. Musíme být realističtí, musíme uznat, že mírové rozdělení Sudánu je ohroženo. Vládní síly okupovali 24. května Abie. Násilí roste. Včera došlo také k nárůstu v Katugali. A ukazuje se, že občanská válka mezi severem a jihem se může kdykoliv obnovit. Tomu musíme za každou cenu zamezit. Naše sdělení by mělo být jasné. Vojenské operace sudánské vlády a milic v Abie je porušením celkové mírové dohody. Měli bychom zamezit jakékoliv eskalaci násilí, která by vedlo k dalším ztrátám na životě. Bezpečnostní situka musí být řešena v souladu s dohodami z Katugaly a Abie, včetně dle mého soudu na základě společných eh, mírových sil s mandátem OSN. Pokud budou tyto překážky překonány, tak přetrvávají otazníky týkající se života schopnosti obou států, které mají spolu nažívat na území jihu. Je tu prostor pro konstruktivní dialog, protože společné hranice, občanství, společné zdroje, mezinárodní povinnosti, to vše je k jednání. Na druhé straně chci zdůraznit eh, zhoršení eh, oblasti právního státu a lidských práv. Byli jsme svědky eh, nárůstu zatýkání. Omar Bashir je stále předmětem mezinárodního zatykače a úřady neberou toto v úvahu. Ale chci skončit pozitivně. Vítám propuštění tří bulharských rukojmí, kteří pracovali pro OSN a kteří byli uneseni v Darfuru. Děkuji, pane Predo, a nyní část každý budu přísnější, aby všichni mohli promluvit a dávám slovo panu Mikolášikovi na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, občanská válka, která trvala v Sudánu přes 20 let, zdevastovala celou zemi a zničila nebo poznamenala miliony obyvatel. Hrůzy spáchané během občanské války byly zastavené podpisem mírové dohody, která neoddělitelnou součástí je i uspořádání referenda prevence nejlepším lékem a proto jsem přesvědčen, že prostředky Evropské unie určené Sudánu by měly být alokovány nejen na humanitární rozvojovou pomoc, ale také na podporu demokratického zřízení a právního státu, což jsou základní předpoklady pro uplatnění lidských práv pro Sudánce poznamenané vojnou, válkou. Převážně křesťanský jich bojoval o nezávislost. A pokud se to stane, a už to vypadá, že tak bude, Jižní Sudán jako nejmladší stát světa bude potřebovat pomoc. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Slovo má paní Nevel Danova na jednu minutu. Úplně souhlasím s vyjádřením paní Ashton. Sdílím obavy v této zemi. Region Abie v Sudánu je po dlouhá léta místem zmítaným konflikty. Před eh, šesti lety skončila 20 letá občanská válka. A tato oblast byla klíčová v celém konfliktu a podle prohlášení Mezinárodní krizové skupiny eh, vývoj v této části země se projeví na osudech celého Sudánu. Udrží tato země mír nebo upadne do války. V případě, že by se měla jižní část osamec, je třeba, ji, je třeba podporovat mírový přechod a proto podporuji komisi, která důrazně odsuzuje násilí na civilistech, proti němž zasahuje ar- sudánská armáda a okupuje tuto část země. Evropská unie má možnost být mírotvorcem a přispět k stabilitě v regionu a posílit své místo největšího dárce na světě, ale také své politické, svůj postoj. Děkuji. Slovo má, má pan Zemke na jednu minutu. Chciałem podziękować. Otóż ja bym chciał zwrócić... Chtěl bych vás upozornit na velice důležitý faktor. V té, tomto sále máme všichni radost z toho, že vzniká nový stát na základě referenda. Uh, Jižní Sudán, ale toto je pouze příležitost, protože tento stát dnes nemá základní atributy státu. V současné době nemá tento stát žádný struktor, nemá kompetentní úředníky či spravedlnost. Proto se mohou zde projevit různé moci a také možn, různé orgány, které z toho mohou těžit. My se domníváme, že humanitární pomoc je velice důležitá, ale právě proto bychom měli zde zachovat jednotky OSN. Paní Bašesku paní předsedkyně. Já bych chtěla přivítat prohlášení místopředsedy komise vzhledem k intenzivnímu konfliktu mezi oběma strany. Já myslím, že političtí eh, představitelé musí respektovat vůli lidu vyjádřenou v referendu. Sudan má dlouhou historii násilí a poslední události ukazují jakoby návrat k této minulosti. Situace eh, veřejnosti v konfliktních oblastech je velice znepokojující. Humanitární eh, katastrofa je na spadnutí, pokud mezinárodní společenství nebo bude jednat. Navíc došlo k násilí v oblastech, které chrání eh, vojska OSN, což také je znepokojící, alarmující eh, situace a myslím, že třeba eh, maximálně se držet výsledku referenda. Není možné podporovat rebely a kompromitovat celý mírový proces. Děkuji. Na řadě je pan Kelly. Nemá bohužel zapnutý mikrofon. Chci říct, že e, příběh, který dnes tady diskutujeme, příběh Sudánu a Jižního Sudánu, je e, pozbuzující Evropská unie má možnost a příležitost eh, tady eh, také pomoci zajistit, aby demokracie, právní stát a respektování lidských práv byly dodržovány jak v Sudánu, tak v Jižním Sudánu. Eh, jsou tady základní principy Evropské unie, mír, prosperita, tak jak to formuloval Schuman, proto je třeba zabránit tomu, aby se některé velké státy snažily zneužít Sudánu pro svou vlastní politiku. E, OSN e, musí hrát svou roli při vytváření tohoto nového státu Jižní Sudán a také zabránit e, civil, občanským válkám, které se někdy v této situaci objevují. Další je paní Flašiková Beňová. Děkuji, paní předsedkyně přesně za měsíc bude vyhlášena nezávislost Jižního Sudánu a země bude muset čelit humanitárním a sociálně hospodářským problémům. Samozřejmě, že eh, vnější pomoc eh, pro eh, řešení problému extrémní chudoby a dalších otázek bude ještě významnější než doposud. Čeká se, že Jižní Sudán přistoupí k dohodě z Kotonu a e, tam ale budou pak finanční prostředky k dispozici až po e, určité době. Proto tady hrozí určitá mezera ve financování po vyhlášení e, nezávislosti, nezávislosti a země bude ohrožena státním kolapsem. Je třeba zabránit případné humanitární katastrofě a učiníme tedy maximum toho, co je v našich silách, abychom Sudánci pomohli toto období překlenout a zabránili Eh, krvavým konfliktům. Na řadě je pan Mezle, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, z, v, ze severního Udáno bylo vyhnáno 15 tisíc lidí, ale toto je velice těžká věc, protože tady se skutečně nebyli schopni dohodnout ani na volebním postupu. Tady dřív a BA se stalo jablkem sváru. Jsou tady také nejrůznější religie, tedy náboženství. Tady máme muslimské náboženství na severu, křesťanské náboženství, animistické náboženství na jihu. A v na to také nesmíme zapomínat. Eh, nikdy se nemělo eh, referendum konat. Eh, já se také domnívám, že tady jsou další sporné regiony jako Nordofan. To ne, se nesmí dít. Děkuji vám a nyní pan Zala jedna minuta. Kolegové, nikdy jsem nedůvěřovalo prezidentovi Bašírovi a ani dnes mu nedůvěřuji. Z toho jasně vyplývá, že jsem pesimistou, že by v Sudánu již k ničemu nedošlo. Jsem přesvědčen o tom, že tento prezident se vojensky pokusí zasáhnout proti jihu, buď obsadí určité části území, a nebo určitá místa nebo zdroje surovin. Proto by bylo velice zajímavé, jaké preventivní kroky má připravené úřad Vysoké komisařky tak, aby se toto nestalo a Přitom Bui spolupracoval s Africkou unii například a pak by také bylo zajímavé, jak chce úřad vysoké představitelky postupovat v případě, že Severní Sudan nedodržuje podepsanou mírovou smlouvu. Děkuji. Merci, monsieur Zala. Et pour terminer ce cas je donne la parole à monsieur... A nyní pan Paška. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, vážený pane zástupce komisařky. Jižní Sudán si odhlasoval nezávislost a bude nejnovějším členem OSN. Je to země, která je však závislá na všem. Je závislá na svém severním sousedovi a také závislá na pomoci Evropy a také na okolních afrických zemích muži zde neumí, ne, se nenaučili pracovat, pouze eh, jsou zvyklí bojovat. Zde pracují pouze ženy a děti. Děti nechodí do školy a proto jsou nevzdělané. Tady nejsou eh, eh, pracující ani lékaři a zde je třeba všechno vybudovat od počátku. Bude velice těžké zde vybudovat politický systém. Toto je velice těžký úkol pro EU i pro OSN. Na závěr má slovo pan komisař. Paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, Nejprve chci říct, že jsem vám velice vděčný za vaši širokou podporu naší e, strategie. E, pokusím se reagovat alespoň na některé připomínky, které tu zazněly. E, samozřejmě, že pány Eh, této situace či těchto zemí jsou obyvatelé, občané eh, Severního Sudánu a Jižního Sudánu. Teď je situace jiná, nová, není to stejná situace jako v minulosti. Ano, jsou tady potíže, dochází k vážným střetům, ale je to něco jiného. Do Sudánu se vrátil život a proto musím říct, že se opravdu jedná o velké vítězství i pro nás, protože my jsme důsledně podporovali celý proces politicky, našimi vlastními aktivitami a finančně. Eh, takže je to tak Nicméně nikdy jsme nečinili kompromisy v oblasti eh, Mezinárodního soudního dvora, dodržování lidských práv. Tam je naše stanovisko jasné. Pokaždé, když dochází k pošlapávání lidských práv, tak vysoká představitelka eh, to velmi, toto velmi jednoznačně odsuzuje. Říkáte, že není okamžitá E, reakce, e, jsou tady změny, děj, věci se dějí. Je to e, samozřejmě situace, která se dále vyvíjí. A ohledně Abiejí, tam je to obtížné. My musíme samozřejmě jasně, jednoznačně odsoudit eh, ta, to násilí a žádat eh, o eh, ukončení konfliktu. Rada bezpečnosti OSN se musí rozhodnout, zdali vyslat další misu, misi či přijmout usnesení. Pokud bude tady usnesení navrženo, tak my ho podpoříme v tomto směru zcela jednoznačně, ale myslím si, že naše silné politické prohlášení a podpora civilních operací prací. To je to, co je třeba udělat. A to také bylo obsahem mého sdělení Jižnímu Sudánu. Říkal jsem, neočekávejte, že do 9. července budou všechny věci vyřešeny. bude vyhlášena nezávislost, ale jednání se budou dále uskutečňovat a je tady e, panel, kterému předsedá e, jeho africký Beky, ten má podporu obou stran, severu i jihu. My e, velice podporujeme Bekyho a proto si myslím, že máme všechny důvody se domnívat, že všechny obtížné otázky nakonec budou zodpovězeny. A teď ještě k dluhům. Samozřejmě v tomto směru se také věci dějí, ale ono to trvá určitou dobu. Je to svízelný pomalý proces, každopádně na to nezapomínáme. Čína. My se snažíme samozřejmě e, do toho Čínu maximálně zapojit. Čína je e, členem Rady bezpečnosti a bylo by dobré ještě více jí připojit. Do této chvíle nemohu říct, že by tady byla řada aktivit ze strany e, Číny. Oni jsou přítomni, jsou také v Jižním Sudánu ale všichni, celá mezinárodní komunita se snaží věci řešit. A v neposlední řadě chci ještě říct, že mě velice zajímá, že jsem velice vděčný za váš zájem o Sudán. Je sice daleko, ale to je pouze jeden pohled, i zároveň je velice blízko. Evropská unie nemůže zůstat mimo věci, které se odehrávají a říkat si, že ta země je příliš vzdě, vzdálená. Já musím říct, že toto, ten tento váš postoj nás podporuje, nás um, ujišťuje v tom, že jak vysoká představitelka, tak já budeme nadále pokračovat tím, ty, tímto s, Um, Děkuji, pane komisaři, to je konec rozpravy. Máme šest návrhů usnesení, hlasovat se o nich bude ve čtvrtek ve 12 hodin. A podle pořadu jednání, teď mám před sebou